No, prosím. Dámy a pánové, zahajujeme toto část zasedání. Máme tady zápis k dispozici, jestliže není žádná námitka, budeme ho považovat za schválený. A nyní eh, se dostáváme k prvnímu bodu, což je společná rozprava o veřejných zakázkách. Eh, máme tady zprávu pana Živéna o udělování koncesí. Dále dvě zprávy od pana Tarabely o veřejných zakázkách a zadávání zakázek subjekty působícími v obětí služeb, různých služeb. Pan Živen tady dnes odpoledne být nemůže a zastoupí ho paní Tunun Hohenstein. Paní Tunu Doheštajn má slovo. Děkuji bardzo, pane prezidentě. Pane... Děkuji. pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Budu hovořit anglicky. Bohužel pan Živel, náš zpravodaj, eh, tady dnes nemůže být, jak právě bylo také řečeno předsedou. Velice se omlouvá. Eh, není ale bohužel k dispozici vzhledem k nepředpokládanému